So, meine sehr verehrten Damen und Herren. Takže eh, dámy a pánové, debaté nás přivítá, budeme muset hned pokračovat několik technických poznámek na úvod, protože dnes jsme některé věci přeskočili na našem programu vzhledem k dlouhým diskuzím, které jsme vedli a proto nám to trošku narušilo program, takže bych teď chtěl eh, udělat následující návrh týkající se bodu 33 Tady nemusíme dělat nic jiného, než eh, eh, stanovit eh, lhutu pro pozněvací návrhy zprávy paní Wikström. Ta lhuta je tady stanovena, ale je to možná příliš brzy. Já bych uvítala, aby prodloužení o několik dnů, takže 33. šlo by to. Termín pro pozněvací návrhy protože tady je to stanoveno na zítra. Dobře, takže 29. Takže to bude 29. třetí. A ještě tady je druhý problém stejného, stejné povahy, to je zpráva pana kolegy Bodu. I tady jde o stanovení termínu pro pozměňovací návrhy a souhlasíte s tím, že to bude 29. třetí? Ano, takže to jsme také vyřídili. A teď výměny názoru to jsou body 8, 38, 39. To nemusíme dnes všechno projednat, můžeme to tak, jak eh, všechny body společně přesunout na příští zasedání, eh, takže doufám, že s tím souhlasíte, nikdo nenamítá, tak jsme to tak schválili. Stejně tak eh, bod číslo 6, jestli, se ani, jestli to správně chápu, to je stejný případ. A teď tady je ještě jedna prozba, aby Hned po tom eh, slyšení jsme projeli zprávu paní Galo, to snad eh, s tím není také žádný problém. A teď se dostáváme k našemu slyšení. Vítám tady mezi námi šest expertů, kteří eh, nám něco řeknou k následující oblasti. Nejprve vítám zástupce, zástupkyně komise Liz Moral, což je ředitelka, která má na starosti Corporate Governance and Reporting ze Spojeného království. Potom je tady Philip Johnson z Federace evropských účetních VE. Andrew Brown, předseda mezinárodní skupiny, Evropské skupiny mezinárodních eh, účetních sítí a asociací. Potom je tady pan Theo Ziegert, partner advokátní kanceláře Hankarstien Anzene, což je člen několika auditorských eh, výborů a Potom je tady Francis Desnacheje eh, z Francouzské asociace soukromých podniků. To jsou tedy odborníci, které mám na našem seznamu. Vítám je mezi námi a myslím, že už nemá cenu to dále uvádět. Hned začneme toto minislyšení a já bych chtěl poprosit pana Padejro za komisi, jestli by během deseti minut mohl představit eh, tento, o tuto oblast. Ja, Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Jsem velice rád, že mohu být zde v takové vzácné společnosti. Návrhy, které byly schváleny 30. listopada 2011, se nyní projednávají na radě. Máme tři pracovní skupiny. Také proběhla první výměna názorů v Evropském parlamentu na jury 1. března, takže toto je pro nás vynikající příležitost vyjádřit eh, vlastně názory na tyto návrhy. Možná některé zúčastněné eh, strany nejsou tolik spokojeny, zvláště velké firmy, ale vzhledem k dosavadním diskusím, tak jsme ještě odhodlanější než 30. listopadu a chceme v diskusích eh, pokračovat jak na radě, tak v parlamentu a skutečně se velice zaměřit na obsah návrhu. Samozřejmě se budeme těšit na spolupráci a budeme se snažit soustředit i na určité segmenty hospodářství, především na malé a střední podniky a odvětví ehm, subjekty, které nejsou veřejného zájmu. Nicméně u těch subjektů veřejného zájmu se domníváme, že se nám podařilo ty návrhy dobře vyvážit a budeme se snažit ty návrhy a jejich obsah dále vylepšit ve spolupráci s parlamentem a radou. Vždycky je obtížné hovořit o novinkách, když se ještě jedná, ale jedna z důležitých věcí, která stojí za zmínku, je to, že ty naše návrhy do značné míry staví na nejlepších postupech, které už v Evropské unii existují. Uvedu několik příkladů. Například eh, Máme eh, dlouhodobé zprávy, eh, což je skvělá, skvělý postup z Německa, to jsme eh, vlastně zohlednili. A je to tedy způsob výkaznictví, které budeme požadovat dále. Ta rotace těch firm v, něm, která existuje v Itálii a v Nizozemsku. Dále nezávislost auditora a auditu, to je samozřejmě nezbytný předpoklad našich návrhů a je zcela nezbytné, aby audit byl prováděn auditory, kteří jsou najímáni na omezený čas. Určitě chceme eh, jak si zajistit určité pohodlí v tom vztahu auditor, auditovaná firma, protože některé firmy eh, vlastně mají stejné auditory 10, 20, některé i přes 100 let a to potom samozřejmě ztrácí na důvěryhodnosti. Podíváme-li se na to stávající paradigma v EU. Pokud jde o Eh, služby jiné než auditní, tak v Itálii proto platí určitá omezení. Nizozemsko se chystá schválit velice přísné omezení eh, jiné služby, eh, pro jiné služby, které nesouvisejí s auditem. Pokud jde o pobídky v našich návrzích to má dobrovolný charakter, to jsme převzali ze Švédska, Rakouska, Dánska, Německa. V Německu byl velice uh, velký případ společných auditů, kdy Deutsche Telekom měla společné audity a ve Francii jsou společné audity dokonce povinné. Pokud jde o dohled, tam jsme převzali nejlepší postupy z Nizozemska, Francie e, a Spojeného království, ale jsou i další vynikající příklady. My jsme se tady snažili uh, Eh, vlastně tyto nejlepší postupy rozšířit po celé EU. Když už hovořím o EU, pro nás je důležité, aby v tom všem také byl evropský aspekt a my jsme měli pomysl, aby ESMA plnila určité úkoly, především koordinační. Asi víte, že v současnosti komise zajišťuje koordinaci dozoru prostřednictvím EGOB, ale snažíme se to převést na takovou formálnější strukturu. V našich návrzích jsou i další záležitosti, například je to ten evropský pas, který umožňuje provádění auditu i v jiných členských státech. Jsou tam i určité vlastně kontrolní postupy to budeme ještě projednávat se zúčastněnými stranami, abychom zjistili, jak bychom optimálně měli postupovat. Zda tam třeba někde nevytváříme určité eh, třeba vákuum, na tom to bychom neradi, to si eh, chceme ohlídat i z hlediska kvalifikací, eh, znalostí. Máme tam také evropské osvědčení o kvalitě. To zase myslím, že by mohl být osvědčený postup, už to existuje v Nizozemsku a jedná se o v podstatě takový marketingový nástroj, který může pomoci některým firmám, když třeba výbor vybírá auditory, tak eh, pro ně to znamená vlastně další plus navíc, což je docela důležité, protože, jak víme, eh, je tady určitá mezera v reputaci mezi tou velkou čtyřkou a ostatními. Nechci tady rozvíjet, jestli to je oprávněné nebo ne, ale skutečně tam existuje mezi nimi poměrně velký rozdíl a některé eh, firmy, eh, pokud se dostanete pod určitou hranici, třeba číslo 10 a níž, tam potom by těm firmám mohlo takovéto potvrzení osvědčení pomoci. Dále některé eh, další evropské myšlenky tam zavádíme. To jsou například eh, čistě auditní firmy. To se týká dvou, tří eh, případů v Evropě, v některých členských státech, kde ty firmy akumulovaly velké množství efektivního rizika, protože mají značný část obratu v jednom členském státu a značná část se týká velkých EIP, eh, e eh, PIE a my se tady snažíme vlastně tam eh, dělat tedy rozdíl podle velikosti a pokud dojde k nějakému nedostatku v auditu v konkrétním členském státu, mohlo by to znamenat riziko, které chceme řešit. Týká se to také mm, určitých kvotových plánů, což je také obsaženo v našem návrhu, tak aby velké firmy v členských státech měly nějaké kvoty, které zajistí, že je tato kvota vlastně eh, uznatelná, rozpoznatelná a řešitelná. A pak je tady věc, kterou opravdu považujeme zcela zásadní, to je otázka eh, toho rozporu v očekávání. Prošli jsme krizí, kdy jsme často neměli kvalifikované eh, auditní zprávy a my si myslíme, že auditní zprávy musí být eh, stručné, stručným obsahovat stručné jasné prohlášení. Prostě auditor musí říct, že na základě uh, Eh, své práce může říci, že auditovaný subjekt eh, třeba je problematický nebo není problematický. Musí říci, zda v té předvídatelné budoucnosti, která by byla definovaná jako 12 měsíců, situace bude vypadat eh, dobře nebo špatně. To je pro nás zcela klíčové, protože to je jediná cesta, jak řešit odpovědnost auditorů, nemá smysl mít auditní zprávu, kde v podstatě není řečeno nic a potom ta auditovaná firma, auditovaný subjekt se pár týdnů po vydání auditní zprávy zhroutí. Další aspekt eh, je lo- lobování. Lobování bylo velice divoké, příliš veliké podle eh, našeho názoru já jsem, dřív působil v bankovnictví a takový, takové lobování jsem tam skutečně nezaznamenal. My se skutečně snažíme toto regulovat, jednáme, aby ten návrh byl konstruktivní, života schopný, aby to zároveň eh, vlastně nepoškodilo dlouhodobou udržitelnost této profese, ale také auditovaných subjektů. A je to velký úkol. My je vyzýváme, aby se snažili vlastně třeba nějak vylepšit ty návrhy, ne aby měli jaksi z principu odmítavé stanovisko. Je to opravdu z naší strany upřímná výzva s veškerou pokorou. Eh, se, chceme s nimi jednat o tomto návrhu tak, abychom zajistili udržitelné paradigma a udržitelné auditní systémy a udržitelné eh, auditní zprávy na konci celého tohoto procesu. Děkuji. Děkuji vám a teď dám slova paní Lis mal, mal. Děkuji. Děkuji za pozvání. Já velmi vítám tuto příležitost, abych pohořel o pohledu investorů na to, co my bychom eh, rádi viděli v rámci zlepšených eh, auditních podmínek pro podniky. Já zastupuji asociaci, eh, která združuje celou řadu partnerů a také eh, různé penzijní fondy, banky a tak dále a společně eh, združuje aktiva ve výši 5 bilionů eh, eur, tedy to představuje asi 40 evropského trhu s cenými papíry. Audity jsou důležité, aby eh, investoři důvěřovali jejich závěrům. Nicméně investoři mají také určité pochybnosti, které spadají do tří kategorií. A ta reforma se bude týkat každé z těchto oblastí. Jde o nezávislost auditorů a kvalita auditu, omezený počet aktérů a také výsledky a povaha eh, auditorské zprávy. Řada reform je vítaná, ale jsou tady jiné oblasti, eh, u kterých mají investoři pochybnosti, jestli to bude efektivní, nebo jestli to nenaruší fungování trhu a nepodkopá práva akcionářů. Jedna z hlavních obav pro investory jsou eh, dlouhé lhůty eh, působení auditoru a také dopad, jaký to může mít na nezávislost a na kvalitu auditu. Jak bylo uvedeno v eh, zprávě sněmovny Lordů v Británii, auditor, který zpravuje podniky, které jsou na hlavním burzovním indexu FUCI z 100, tam působí přibližně 48 let. Například Barclays používá PricewaterhouseCoopers už od roku 1896. Takže, eh, eh, aby se to vyřešilo, by se eh, mohla zavést podmínka rotování, tedy střídání auditorů po každých šesti letech, případně by to šlo rozšířit až na devět let v případě společných auditů. To by ale neznamenalo, že by to bylo nákladné nebo náročné. Myslíme si, že by to střídání mohlo prospět eh, podnikům, zejména v případě akvizicí a fúzí. Stejně tak eh, by se mohlo zamezit tomu, aby docházelo ke sporu mezi auditory a auditovanými podniky. A prospěje to samozřejmě investorům. Omezený počet aktérů je rovněž problematický. Ve Spojeném království to bylo identifikováno jako problém už v roce 2006, zabývala se tím také sněmovna Lordu a dnes se tím zabývají o úřady na ochranu hospodářské soutěže Británii. Fakt, že velké čtyři auditorské společnosti dominují audity největších podniků v Evropské unii, rozhodně není e, dobře. Stejně tak e, si investoři nemyslí, že by to mohlo prospět konkurenceschopnosti a to by se mohlo ještě zhoršit, pokud jedna z těchto auditorských firm zkrachuje. A proto by investoři podpořili reformy, které odstraňují překážky auditorským firmám, novým auditorským firmám, s tím, že by se uvolnila omezení na jejich vlastnictví a také na nouzová opatření. Zejména by tomu mohl prospět navrhovaný certifikát kvality a zlepšená transparentnost u zjištění eh, inspekcí. Nicméně eh, některé z těchto otázek jsou věci, které se mě zajímat úřady na ochranu hospodářské soutěže. Reformy nejsou důležité pouze proto, aby řešili eh, délku působení auditorů, ale také, aby vytvořili více transparentnosti pro akcionáře. V současnosti z iniciativy správní rady Eh, společnost najímá své vlastní kontrolory, investoři potom eh, ratifikují na každé valné hromadě, ale nemohou se do toho procesu nějak zapojit. To je tak, ty reformy si vyžadují eh, výběrová řízení pro jmenování nového auditora a je potřeba vybírat minimálně dvou mimo toho dosavadního auditora. To, že ten auditor se může jmenovat na minimální hlutu dvou let, ale znamená, že by to mohl každý rok investor schvalovat. Stejně tak by nebylo možné, aby došlo k propuštění auditora v tomto období. Jmenování auditoru by mělo být eh, velmi transparentní a mělo by to podléhat přísným pravidlům řízení a my vítáme zlepšenou eh, transparentnost této oblasti. Investoři by také dávali přednost tomu, aby společnosti měly požadavek předkládat své audity eh, do výběrového řízení každých deset let nebo vysvětlit, proč to tak nečiní. Tato povinnost eh, informovat by dala příležitost investorům diskutovat eh, tuto situaci a zajistit, že auditoři, kteří působí velmi dlouho, jsou také předmětem kontroly. To reformy by také mě řešit další faktory, jako jsou neauditorské služby, s tím, že by podniky měly eh, mít zákaz poskytovat tyto služby auditovaným společnostem a mohly by poskytovat pouze příbuzné finanční auditní služby do 10 svého honoráře. Audit by měl být klíčovou službou a pokud poplatky za neauditní služby, zejména poradenské, by výrazně překračovaly poplatek za audit, tak by to mohlo spochybnit nezávislost a objektivnost. A proto investoři podporují to, aby došlo k zákazu těch neauditních služeb, protože by to mohlo vést ke konfliktu zájmu. Evropské opatření je tedy potřeba, standardy pro nezávislost a neauditní služby ehm, jsou předmětem různých právních úprav ve členských zemích a víme, že investoři ehm, jsou mezinárodní. Toto všechno jsou velmi eh, důležité věci a my si myslíme, že to omezení na 10 Eh, poplatku za audit je příliš preskriptivní, je to taková umělá bariéra. Velmi často auditor může být nejlepším poskytovatelem takových služeb, pokud je to potřeba. Ten tak zakázat velkým firmám, aby poskytovali neauditní služby, by mohlo zacházet příliš daleko, protože by to mohlo omezit eh, schopnost těchto firm přilákat kvalifikované zaměstnance a mohlo by to mít dopad na kvalitu auditu. Co se týče zpráv. Jediná mm, komunikace v současnosti, kterou má investor s auditory, je prostřednictvím zprávy, která přechází po několika měsících a otázka, jestli to není příliš pozdě. Investoři by rádi měli k dispozici podrobnější zprávu dříve. Určitě asi nestačí navrhované dvě stránky protože to by také mohlo mít eh, své náklady. V neposlední řadě jde také o kvalitu auditu, která může být ohrožena, pokud se investoři, pokud investoři mají pocit, že jsou vyloučeni z auditního procesu. Nechceme, aby docházelo ke zdvojení eh, těchto povinností, jak pro společnosti, tak pro auditory, ale potřebujeme zlepšit transparentnost této oblasti, ať už se to týká podniků samotných anebo auditních výborů. Stejně tak se to týká návrhu u podniku ve veřejném zájmu. Víme, že ty eh, zahrnují jaké finanční instituce a kotované společnosti. Myslím, že kolikrát nepředstavují nějaký, nějaké systémové riziko a proto si myslíme, že by to bylo nepřiměřené, aby byly zahrnuty do rozsahu působnosti. Na závěr Investoři mají pochybnosti o um, eh, kvalitě auditu už nějakou dobu. Byly přijaté určitá opatření, ale eh, neměla dostatečný dopad a proto není překvapením, že Evropská unie navrhuje takto rozsáhlá opatření. My vítáme řadu těchto eh, reform, nicméně v tomto okamžiku mají investoři pocit, že by mohli snížit spíše než zlepšit kvalitu auditu. Zejména se to týká toho povinného střídání auditních firm ne, tak by to mohlo mít i dopad na práva akcionářů a myslíme si, že potřeba, aby tyto navrhované formy měly podporu investorů, protože to jsou skuteční klienti auditních firm. Děkuji vám za vaši prezentaci, paní Merrill. A teď je na řadě pan Philip Johnson, předseda eh, Evropské federace účetních. Prosím, máte slovo. Thank you, Mr. Chairman. Děkuji, pane předsedo. Dovolte mi na začátku poděkovat za vaše pozvání, abych zde mě promluvil jménem Federace evropských účetních. Abych zasadil svou prezentaci do kontextu, tak bych chtěl nejprve říci, že naše Federace evropských účetních zastupuje asi 45 eh, eh, institutů profesionálních účetních a auditorů ze 33 evropských zemí, včetně tedy všech 27 členských zemí EU. Já zde nebudu za, hovořit za nějaký konkrétní segment naší profese, ale za celou profesi. Tato debata o nové politice auditu je velice důležitá. Audity mají pomáhat zlepšovat integritu, transparentnost a udržitelnost na trzích. V době, kdy si všichni činíme velké obavy kvůli recesi, kvůli napjatým veřejným financím a sociálním nepokojům, má Evropský parlament eh, velice dobrou příležitost přispět k obnově důvěry a stability našeho hospodářství. Klademe si zde otázku, jak lze co nejlépe zlepšit kvalitu auditů. Náš obor usiluje celkově už dlouhou dobu o zlepšení kvality auditů. Nedávno jsme třeba připravili zvláštní dokument, který e, zdůrazňuje úsilí, které jsme učinili během minulých deseti let eh, o zlepšení kvality auditu. Celkově na tom také spolupracovali jak odborníci, tak i zvláštní eh, jejich eh, instituce a tento dokument máte také zde k dispozici, pokud máte zájem. Učinili jsme velký pokrok, nicméně stále ještě je co zlepšovat ohledně kvality a to je také úkol, který jsme si sami stanovili. Proto jsme také e, vyjádřili i určité obavy, které se týkají návrhů Evropské komise, protože si myslím, že naopak některé návrhy povedou ke zhoršení kvality. Dnes odpoledne bych se chtěl věnovat k některým klíčovým e, tématům, které se týkají tohoto kvali- té kvality auditu. Za prvé využívání mezinárodních e, účetních standardů, dále nezávislost a odbornost auditorů a za třetí auditní zpráva. Kvalita je eh, ovlivněna kvalitou standardů, které se používá pro audity. Máme zde mezinárodní a eh, účetní standardy, které jsou vysoce kvalitními standardy, používají se ve více než 100 zemích světa, eh, byly vyvinuty podle nejlepších postupů a mají přispívat k srovnatelnosti, spolehlivosti a konsistentnosti finančních výkazů. Tyto nové standardy také řeší mnoho věcí, které se objevily v souvislosti s finanční krizí, ale bohužel ještě nebyly plně zavedeny ve všech evropských zemích. Proto doporučujeme, aby Evropský parlament podpořil návrh Evropské komise, aby tyto standardy byly povinné eh, pro všechny tyto povinné audity v Evropské unii. Komise velice dobře si uvědomuje, eh, že je zde otázka proporčnosti využívání těchto standardů u malých a středních podniků nebo subjektů. Evropský parlament by tedy měl zajistit, abychom zde neměli návrh, který nakonec povede k 27 různým řešením eh, a různým používáním těchto mezinárodních účetních standardů jsme si, naše federace je přesvědčena, že takovým hlavním základem kvalitního auditu je nezávislost a profesionalita. A proto také považujeme nezávislost za eh, důležitý standard. Eh, doporučujeme, aby Evropský parlament požadoval, aby všichni auditoři EU používali principy a požadavky, které jsou stanovené v Mezinárodním etickém kodexu, který byl vypracován Mezinárodním nezávislým Ehm, panelem, kde byly jak regulační orgány, tak eh, eh, externí zúčastněné strany. Je to také velice dobrý kodex pro subjekty veřejného zájmu, je v mm, rovnováze a je také velice dobře proveditelný a v některých eh, věcech je dokonce přísnější než vlastní návrhy komise. Evropská komise také předložila návrhy, které se týkají zavedení čistě auditních firm, dále povinného střídání auditorů a také zcela zakazuje poskytování neauditních služeb. Ale my se domníváme, že to všechno nakonec Evropu izoluje na světové scéně, zvýší to administrativní zátěž a navíc to sníží odbornost a znalosti v rámci auditních firm. A to v podstatě jde proti zájmu všech zúčastněných stran a měli bychom se tomu za každou cenu vyhnout. Navíc to od této profese odradí eh, kvalitní pracovníky. A to právě v době, kdy eh, práce auditora je stále složitější a náročnější. Ehm, dále se domníváme, že ten, je zde návrh komise, který se týká snížení Eh, možnosti těch poskytovat ty eh, služby na 10 velikosti eh, poplatku za audit. A to jde opět proti zájmu mnoha orgánů dozoru i regulačních orgánů. Myslíme si, že co se týče zprávy nebo výkaznictví v auditoru, tak, jsou, tak je zde spíše nedostatek informací než nedostatek očekávání. Podle mého názoru, pokud eh, se budeme podávat více informací, tak to zlepší užitečnost auditu a také se to týká i vnitřního výkaznictví, které souvisí se zprávou a řízením. Doporučujeme tedy, aby Evropský parlament podpořil eh, návrhy Evropské komise, eh, aby se také ještě posílila informovanost veřejnosti, zejména u Eh, subjektů veřejného zájmu. I nicméně zatím je to všechno příliš preskriptivní nebo příliš podrobné. V souvislosti s vnitřními kontrolami jde ten návrh eh, proti eh, stanovisku, že auditoři by neměli sami oznamovat, jak je to tedy s užitečností těch vnitřních kontrol. Je to stejně tak, jak je to podle zákonu Sarbanes-Oxley. Když hovoříme o výkaznictví, tak si musíme uvědomit, že auditor nemá na starost eh, poskytování informací. Není to například, eh, není ve stejné pozici, jako jsou ratingové agentury. Auditoři mají pouze ověřit pravdivost eh, informací. To je te, ta jejich hlavní odpovědnost. Protože tu primární informační odpovědnost nese řízení, nese management firmy. Auditor může zde být více explicitní, nicméně ty musí stále vycházet z informací, které mu poskytuje management. Stávající mezinárodní projekty, které se týkají auditního výkaznictví, by měl také vzít Evropský parlament v úvahu, protože tyto projekty eh, dokonce řeší mnoho otázek, které se klade i komise, ale mm, přemýšlí o nich důkladněji. Také musíme mít na paměti, že kvalita auditu závisí i na kvalitní zprávě e, a řízení společnosti a také na kvalitním rámci pro finanční výkaznictví. Audit je pouze jednou součástí celého systému výkaznictví. A auditor nemůže e, jak si vyplnit nedostatky ve zprávě a řízení firmy. Ehm, nicméně auditoři mohou usilovat o zlepšení kvality auditu. Proto je zde důležité také zaujmout eh, holistický přístup eh, k celému rámci zprávy a řízení společnosti a finančnímu výkaznictví, vlastně celému, k celému tomu řetězci finančního výkaznictví. Dnes eh, tedy hovoříme o nařízení, ale také je zde směrnice. A jak už jsem říkal, profesionální auditní orgány vždy hrály velice důležitou úlohu v tom, jak pomáhat malým a středním podnikům, jak jim také mm, vlastně pomáhat eh, odborně. A v eh, mnohých členských státech také zapomáhají i dohlížet na kvalitu auditu toto vše by se ztratilo, pokud by směrnice vyloučila tyto profesionální účetní orgány ze všech činností, kromě eh, registrace a schvalování auditorů. Ještě než se dostanu k závěru, tak chci zdůraznit ty nejdůležitější prvky. Auditoři musí zlepšit komunikaci, a to jak interní vůči klientovi, tak externí. Z mého pohledu je to klíčový aspekt pro zlepšení jak kvality, tak využitelnosti auditu. Dále, jak společnost, tak auditor musí eh, více komunikovat. Eh, dále eh, auditní výbory musí mít eh, výraznější roli ve výkaznictví a také ve správě a řízení. Evropa by také měla přijmout mezinárodní účetní standardy pro, pro všechny audity a také by měla používat mezinárodní etický kodex. Parlament by měl zamítnout návrhy, které mají regulovat nadměrně, jako je například zákaz používání neauditních služeb rozdělování auditních firm nebo takovéto povinné střídání auditorů, protože to jsou všechno věci, které v podstatě oslabí znalosti a profesionalitu auditorů. Eh, řekl jsem, že jsou zde věci, které mohou zlepšit kvalitu auditu v tom návrhu. Nicméně, pokud bychom se vydali tou cestou, kterou zde navrhuje komise v jiných návrzích, obávám se, že nakonec to skončí ještě silnější koncentrací na trhu auditu a sníží to kvalitu a to zcela jistě není v zájmu naší společnosti. Děkuji. Thank you, Mr. Chairman. Děkuji, pane předsedo. Jsem rád, že mohu vystoupit před tímto výborem já bych chtěla hovořit především o nezávislosti. Nezávislost musí skutečně stát v jádru profese auditora. Je třeba si uvědomit, že povinný audit je součástí práva obchodních společností a ti, kteří eh, vlastně se dostanou do styku s eh, společnostmi s ručením omezením, plně musí spoléhat na kvalitní audit a na podrobné zprávy nezávislých auditorů. Ale co eh, můžeme udělat pro to, abychom posílili nezávislost v tom velice eh, obsáhlém a lukrativním trhu s auditem? Eh, myslím že si, že samotné položení toto, této otázky ukazuje, že si uvědomujete, že nezávislost je velice důležitá. V USA také probíhají slyšení na toto téma a já jakožto zástupce profese jsem trochu znepokojen, když vidím titulky ehm, typu je těžké najít dobrého auditora, velká čtyřka ehm, obviněna z podvodu a podobně. To je velice znepokojivé. Nezávislost podle našeho názoru vyžaduje eh, otevřený a vyvíjející se trh Jinak eh, akcionáři a další subjekty nebudou přesvědčeni o tom, že dominantní hráči jsou schopni získat nezávislý názor na své eh, klienty, které auditují celé roky, v některých případech více než 100 let. Pozorovatel z vnějšku by mohl mít pocit, že eh, to například vede k malé inovaci ve hm, způsobu podávání zpráv auditorů v době, kdy prožíváme eh, komunikační revoluci. Investoři říkají, že je eh, třeba v této souvislosti si uvědomit také nedostatek výběru na trhu s auditem a že je tady také problematika kvality a auditu a zpráv auditu. Eh, ta koncentrace auditního trhu je v současnosti na velice znepokojivé úrovni, jak ukazují některé statistiky. V EU, eh, G8 a v USA podíl hlavních hráčů na trhu je obdobný. Eh, v Číně eh, je ta situace celkem odlišná, tam totiž došlo k různým způsobům regulace tohoto trhu. Pokud jde o stagnaci trhu, tato čísla ukazují, že v letech 2004 až 2009 se trh nijak nezměnil takže to asi příliš nevypadá na nějaký rychle se měnící trh, který by mohl zajistit kvalitu auditu a nezávislost. Tento obrázek ukazuje podíl Velké čtyřky v některých státech EU. Ve Spojeném království je například koncentrace u firm, které jsou eh, spadají pod fucí 100, ještě větší u těch dominantních hráčů, které v podstatě auditují 100% takovýchto firm. Jedna z těch z té velké čtyřky audituje 44%. V Německu ti dominantní hráči eh, mají podíl 100% a 84% je v rukou dvou firm, přičemž jedna firma zajišťuje 57% auditů. Ve Francii ten trh je méně koncentrovaný, což je dáno mimo jiné požadavkem eh, společného auditu dominantní eh, hráči auditují spodních 73 firm, které jsou, spadají pod SBF 120. Po velké čtyřce následuje zhruba 22 eh, globálních sítí, což je pro nás také velice zajímavé. Myslíme si, že je třeba, aby do toho auditu velkých firm vstoupily i další firmy, což bude stimulovat trh a bude to také zamezovat riziku toho, že trh povede jedna jediná dominantní firma. To není nijak teoretické. Pokud velká čtyřka se třeba sníží na velkou trojku, tak to může být pak velice problematické a regulační orgány eh, budou jen těžko čelit velkým problémům, které by mohly nastat u některé dominantní firmy, protože budou mít strach, že to velice ovlivní eh, trh s auditem. Jaké jsou tedy možné cesty? Jaké by mohly být eh, možné cesty? Regulační orgány, politici, vedení podniku a akcionáři, ti všichni musí zvážit a rozhodnout za stávající struktura auditního trhu u těch velkých eh, kotovaných firm je uspokojivá, vyhovující, udržitelná a taková, aby se zlepšil eh, nezávislost auditorů při výkonu jejich práce. Koncentrace na trhu se rozvinula do té míry, že není vůbec jasné, Eh, zda je možné, aby nějaká firma mimo tu velkou čtyřku se dostala na trh auditu velkých firm bez regulačního zásahu. Návrh komise navrhuje například povinné střídání, eh, pravidelné a transparentní výběrové řízení, eh, normu kvality auditu na evropské úrovni a omezení eh, poskytování některých neauditních služeb. To by měla být regulační opatření, která by mohla eh, omezit tu koncentraci na trhu, zlepšit kvalitu auditu a zlepšit nezávislost auditorů. Podle našeho názoru, pokud ten eh, regulační zásah má k něčemu vést, je třeba přijmout celý balíček opatření. A zatím žádný z návrhů komise nemůže situaci změnit sám o sobě je třeba opustit tu koncepci skupiny firm, která má jenom jednoho auditora a je třeba přejít na koncepci, kdy firmy budou mít dva či více firm auditních, které budou spolupracovat protože to by umožnilo, že auditoři vlastně budou lépe znát tu eh, skupinu, bude tam víc těch auditorů eh, a to je důležité pro, pro případ, že jeden z auditorů se změní. Eh, také toto by mohlo mít právě podobu toho společného nebo sdíleného auditu. To by, eh, myslím, do značné míry přispělo k vytvoření eh, živějšího, nezávislejšího a otevřenějšího trhu s auditem. A co tedy očekáváme od Evropského parlamentu? Vy jste naši volení zástupci a my tedy očekáváme, aby, že zůstanete jaksi nad těmi jednotlivými zájmy a rozhodnete se sami, zda se domníváte, že nezávislost auditorů je ohrožena vysokou úrovní koncentrace na trhu. Musíte se rozhodnout, zda toto považujete za přijatelnou situaci eh, v rámci diskuse o eh, profesi auditorů a také eh, v rámci měnící se zprávy firem v důsledku katastrofální finanční krize, kterou jsme zaznamenali. Očekáváme, že eh, poslanci Evropského parlamentu se nenechají ovlivnit nepřijatelným lobováním některých zájmových skupin, kterým vyhovuje status quo, přestože je jasné, že mm, fungování povinného auditu se musí změnit tak, aby ten audit transparentně poskytoval informace o e, auditorském procesu a jeho zjištění. Je rozhodně ve veřejném zájmu, aby audit poskytoval e, kvalitní služby a kvalitní zprávy, a to zcela nezávislé, tak, aby se skutečně naplnil účel povinného auditu, tak jak je uveden v právu obchodních společností. Jestliže Evropa a její instituce nenajdou způsob, jak to řešit, převezmou to vnitrostátní právní předpisy, jak už jsme to viděli v Nizozemsku. Takže pak budeme mít celý soubor různých právních předpisů, což určitě není v něčím zájmu. Děkuji. Děkuji vám. A teď se dostáváme k uživatelům auditu. Za ně tady bude hovořit pan Theo Ziegert, který zastupuje nebo je členem řady auditních výborů. Děkuji, pane předsedo, vážení členové výboru eh, pro právní záležitosti. Já budu hovořit o tom, jak zlepšit roli auditního výboru. A i já se budu snažit se do těch deseti minut, které mám k dispozici. Mám pět bodů eh, v této prezentaci, problémy, které potřeba řešit, jak funguje auditní výbor, jaký je obsah této práce, jaká jsou doporučení a v rámci toho eh, jsou zahrnuty eh, doporučení všech 30 eh, velkých firm, které spadají pod DAX 30. Takže těch problémů je celá řada, je tady dlouhý seznam vyníků a nám jde hlavně o to, jak zlepšit kvalitu auditu. Měli bychom si a také uvědomovat, že naše trhy podléhají vysokému riziku ztráty důvěry. To se týká jak ratingových agentur, tak eh, i nemocnic, protože všichni pacienty chodí do těch, které mají nejlepší reputaci, stejně tak se to týká společností, které potřebují zajistit kvalitu, auditorů a také značek, <clears throat> známých značek, kde platí, že ti nejlepší zvítězí. A takže potřeba, aby auditoři pracovali úžeji s auditním výborem. aby se eh, zavedla pravidla Určitě o tom eh, nerozhoduje samotná auditovaná společnost, ale auditní výbor, a například v Německu eh, to tak je, a schvalování také neauditních služeb auditní výbor, myslíme si, že ten 10% práh je příliš eh, nízký. A jak vlastně funguje takový auditní výbor? Mohu vám ukázat tady typický časový harmonogram, chtěl vás upozornit na tu sekci, nebo ty sloupce, kde máte předsedu a celý výbor. A vidíte, že auditor to má odděleně, takže v první řadě vybírá auditora a ta nezávislost je také zajištěna, které vidíte, protože se to předkládá dozorčí radě a poté valné hromadě, tato schvaluje, to jsou tedy akcionáři. Takže je tady řada kroků, které se vyžadují schválení a které to schválení nepodléhá pouze managementu. Dále je tady řízení rizik. Něco je čtvrtletní, něco je každoroční a čas od času je potřeba kontrolovat také eh, daňové nebo pojišťovací věci. I to spadá do působnosti auditního výboru. Dále, bod číslo čtyři, to jsou eh, doporučení těch největších podniků v rámci DAX 30. Všechny ty podniky doporučují posílení vztahu mezi auditním výborem a zákonným auditorem s tím, že by mělo dojít k posílení nezávislosti auditora, Všichni eh, bychom asi dávali přednost výběrovým řízením na pravidelné, pravidelné frekvenci, spíše než by se nějakým způsobem omezovalo trvání a eh, poskytování těchto služeb a neby, nechtěli bychom, se to omezilo, nebo neauditní služby se omezily pouze na 10 eh, toho poplatku za audit. Teď tedy k tomu navrhovanému nařízení. My jsme pro ty věci, které jsou tady označeny zeleně a jsme ty věcem, které jsou označeny červeně. A ovšem hlavně by měl rozhodovat auditní výbor. Jestli se na to chcete podívat podrobněji, tak prosím, já Eh, vás nechci eh, hovořit déle, takže se to dovolím shrnout. Zajištění kvality a nezávislosti auditního procesu je potřeba eh, zlepšit nebo posílit roli auditního výboru. Bychom chtěli, aby platili jednotné standardy. Víme, že důvěra trhu je zásadní, takže potřeba zajistit transparentnost prováděné auditní práce. To je asi nejdůležitější. A regulace a nezamýšlené důsledky, to je úplně na závěr. Možná si vzpomínáte, že eh, eh, minister financí před francouzskou revolucí Turgo nařídil, aby eh, zemědělci pěstovali brambory, ti se potom, zemědělci se potom zbouřili. Je to typická ukázka regulace, která má nezamýšlené důsledky. Takže chtěl bych také připomenout eh, kvalitu týkající se, radu týkající se kvality a že tedy kvalitu by neměl určovat ten, kdo nabízí své služby za nejnižší cenu. Děkuji, teď je na řadě Francis de Demarchelier který je ředitelem pro finanční záležitosti Asociace soukromých podniků ve Francii. Thank you, Mr. Chairman. Velice děkuji, pane předsedo. Vážený Vážené poslankyně, vážení poslanky, poslanci, velice děkuji, že mám příležitost také vyjádřit názory Združení eh, AFEP, což je Združení soukromých francouzských společností. Zastupujeme asi 100 velkých mezinárodních společností, v nich, většina z nich je kotovaných na burze, zejména je to na, tedy na burze CAC 40. Když hovoříme o kvalitě auditu, tak si myslím, že bychom nejprve měli zdůraznit eh, význam eh, a kritéria, která se týkají auditu. Audit má zejména přinést věrohodnost, a eh, zajistit důvěryhodnost pro investory a za druhé je to také, audit má také přinést informace pro řídící rady firm. Získává tedy informace a na základě nich hodnotí situaci. Máme zde tři hlavní očekávání, která se týkají auditu. Je to zásadní pro investice a také pro velké mezinárodní společnosti. Jsou to tedy eh, hlavní, kvalita, ne, eh, hlavní kritéria kvality. Za prvé je to něco, co bych nazval přiměřeností nebo vhodností Jde o to, že je důležité, aby zde eh, ten audit eh, odpovídal specifické, specifickým charakteristikám auditovaného subjektu. Eh, týká se to například odborných znalostí, zeměpisného pokrytí a také provozních schopností. Za druhé je zde nezávislo, za druhé je důležitý nezávislý auditorský výrok a pokud chcete být nezávislí, také musíte dobře rozumět, velice podrobně musíte rozumět auditovanému subjektu. Za třetí je důležité, aby ten závěr eh, auditu byl eh, důvěryhodný, jasný a ehm, srozumitelný. To jsou tedy kritéria, která eh, by měla přinést právě tato reforma Zároveň my se domníváme, že některé návrhy, které jsou zde, v podstatě jdou proti těmto cílům audito. A já se nyní podívám podrobněji na ty tři hlavní cíle. Za prvé eh, je zde snaha zajistit nezávislost eh, při povinném auditu. Je naprosto klíčové, aby auditor splňoval veškeré přísné principy nezávislosti. To znamená, Nicméně, pokud chcete zakázat poskytování těch neauditních služeb, tak to v zásadě je ospravedlnitelné, ale myslíme si, že ta pravidla jdou, zachází až příliš daleko. Protože například eh, ta mm, zde nemusí, vlastně, pokud poskytujete ty eh, neauditní služby, ještě to nemusí znamenat, že se spochybňuje nezávislost. Například pokud pouze přeskoumáváte eh, půlroční výkaznictví. Dále je důležité v úvahu vzít, dále je důležité vzít v úvahu, že eh, přínos, který auditní firma přináší při poskytování neauditních služeb. Eh, auditní firma totiž poskytuje odborné znalosti Je také důležité znát dobře firmu, to je důležité i pro ty neauditní služby. A proto, pokud byste chtěli vytvořit firmy, které budou poskytovat pouze audit, tak byste vlastně zbavili firmy přístupu eh, k společnostem, které eh, dokážou poskytovat kvalitní neauditní služby. To znamená, že by to vedlo ke zhoršení kvality a také ke zvýšení nákladů těchto služeb a celkově by to, veš, celkově by to vedlo i ke zhoršení kvality povinných auditů, protože firmy už by nemohly využívat, ty auditní firmy už by nemohly využívat své znalosti. Dále druhý cíl je otevřít více trh auditu. Nicméně nemělo by to být, to je dobrý cíl, ale nemělo by to vést ke zhoršení kvality. Je zde důležité, aby všichni auditoři měli eh, dostatečné znalosti, což je dost těžké, pokud chcete omezit dobu, po kterou může eh, auditorská firma působit v jednotlivé firmě, pokud je to zejména nějaká obrovská eh, nadnárodní firma. Zejména je to dost obtížné, pokud se podíváme na stávající situaci na trhu, na trhu protože pouze málo auditních firm dokáže pracovat s těmi velkými eh, firmami. Například ve Francii je pouze pět auditních firm, které mají eh, obrat větší než 200 milionů eur. To znamená, je zde tedy velký rozdíl mezi těmito pěti největšími auditními firmami a mezi těmi ostatními. Protože eh, například šestá největší auditní firma má obrat pouze něco nad 50 milionů a ty ostatní většinou kolem 10 milionů. A teď eh, si to porovnejme s tím, že eh, společnosti Kachkarant většinou platí za audit zhruba 20 milionů eur. To znamená, zde vidíte, jak je důležité um, toto vzít v úvahu. Je, pokud bude ta nabídka auditu omezená, Eh, může to vést právě naopak k porušení nezávislosti. V tomto kontextu může tedy říci, že takovéto povinné střídání auditních firm buď povede do slepé uličky, anebo to naopak zvýší riziko u, státní, u povinných auditů a u pro třetí strany. Pak je zde třetí cíl, tedy zlepšit informovanost společnosti a té obchodní společnosti a třetích stran. Je zde e, dialog mezi mm, auditorem a mezi managementem, to je zásadní. Nicméně e, základní princip e, se týká vlastně toho, že za, za, za tu hlavní informovost odpovídá správní rada. Naopak u, ve, ve státní, pardon, eh, rada je tedy co by kolegium, zůstává společně zodpovědná za eh, pracovní výkon, za plnění svých provinností. A to, že byste měl být eh, jmenován někdo z auditního výboru, který by také nesl odpovědnost, to už opět jde příliš nad rámec požadavků a dokonce to odpovídá takovým těm základním principům a stávajícímu právnímu rámci. To znamená, že úloha eh, této rady je sledovat celkový výkon společnosti a také sledovat eh, výkaznictví, ale rozhodně nemá činit žádná doporučení eh, ohledně tohoto procesu, protože Tyto úlohy jsou v rukou toho nejvyššího vedení nebo e, správní rady. A auditní výbor e, ani nemá za úkol, aby monitoroval práci při, e, stát, při povinném auditu nebo aby jak, jakým si způsobem dozoroval, protože to by opět oslabilo jeho nezávislost. Je důležité informovat také třetí strany, máme zde finanční výkazy, Nicméně velice často se bavíme o tom, jaká je kvalita těchto kontrol, nikoli jaký je rozsah eh, povinného auditu. Povinné audity musí eh, se, nadále soustředit na kontrolu finančních výkazů. To je to hlavní, čím se mají zabývat. Jsou zde Pokud eh, by zde byly ty další požadavky, eh, tak by to vedlo k velice eh, obtížným a dlouhým procesům. Také by to celkově vlastně zvýšilo riziko jak na straně auditora, tak na straně té firmy. Také by to zvýšilo i bariéry pro nové hráče na trhu auditů, což je opět proti cíle, který se navrhuje. Máme zde dvě hlavní obavy. Jsme proti tomu, aby auditoři eh, hodnotili interní kontroly eh, ve firmě, protože ta, eh, na, na, to, mm, na to vlastně Ehm, musíme se vyhnout tomu, jak to vlastně dopadlo v USA v rámci zákona Sarbanes-Oxley, což by mělo v Evropě ještě horší následky, protože v Evropě ten návrh, na rozdíl od USA, také obsahuje i nefinanční interní kontroly. Vedlo by to k navýšení nákladů pro firmy, aniž by to zvýšilo ochranu pro investory nebo pro ostatní zúčastněné strany. Také si myslíme, že jsme nevěnovali dostatek pozornosti Eh, cíli, eh, cílům toho povinného auditu, což je tedy zabránit výrazným pochybením v těch finančních eh, výkazech. No a na závěr bych tedy chtěla říci, že členové naší, našeho združení volají pro následující legislativní návrhy. Tyto návrhy musí vycházet z solidních zásad nezávislosti, musí také umožnit otevření trhu pro velké firmy, ale musí to být postupně a organizovaně. Například nejprve by bylo dobré přeskoumat pravidla eh, hospodářské soutěže a eh, dopad těchto návrhů na trh. Za třetí je také důležité soustředit se na to, že cílem povinného auditu musí být eh, zabránit výrazným velkým pochybením ve finančních výkazech. Chceme také chránit konkurenceschopnost evropských společností a proto chceme zachovat nízké náklady na audity. A také je důležité, aby všechny návrhy byly v souladu se základními principy práva obchodních společností a také práv, eh, pardon, pravidel corporate governance. Je také důležité eh, vlastně zaručit, eh, že se budeme řídit těmi mezinárodními účetními standardy je důležité eh, používat tyto standardy ISA, protože eh, jinak nakonec z toho vyjdou eh, návrhy, které se ukážou být pro Evropu problematické. Děkuji. Já bych chtěl poděkovat všem odborníkům. Teď bych dal slovo zpravodaj panu Karimovi a potom budeme postupovat podle seznamu řečníků, takže pan Karim, máte nějak, pane Karim, máte nějaké otázky? Mám, ale nechci ubírat eh, čas dalším kolegům. Já určitě ještě budu moci zareagovat na celou diskusi, takže nejprve eh, kolegové kolega Masy. <clears throat> Děkuji, pane předsedo. Mně přítomnost těchto odborníků připadá mimořádně důležitá. Ale ne kvůli těm obavám, eh, na, kterou, na které tady někdo eh, poukazoval, že by se mohlo otřást to zavedené právo obchodních společností. Právě naopak. To právo obchodních společností by mělo posloužit především eh, tomu konečnému cíli a to jsou zájmy občanů, tak aby se neopakovala krize, kterou prožíváme. Komise, myslím, udělala velice dobře, že tím svým regulačním balíčkem, který je výsledkem celosvětové krize, se snaží toto řešit a proto dnes otevřeně diskutujeme o tom, jak by měla vypadat regulace tak citlivého a znepokojivého odvětví. Jak velice dobře řekl jeden z vystupujících, je to odvětví, teď se tedy dostáváme vlastně na konec toho eh, regulačního systému, ale toto odvětví je extrémně koncentrované a je tam velice silné lobování, které se snaží eh, vložit do, té, eh, do toho našeho nezávislého rozhodování. U nařízení o bankovnictví, tam ta regulace byla ještě silnější a tam jsme tak silné tlaky nezažili. Tady to lobování je mnohem, mnohem silnější, přitom se to týká vlastně jenom čtyř podniků té velké čtyřky, která zuby nechty se snaží této eh, regulaci zabránit říkal to jeden z řečníků, snaží se prostě zachovat status quo. Samozřejmě, že chceme otřást tímto právem, eh, které je opravdu už téměř prehistorické. Chceme, aby vzniklo něco mnohem lepšího, mnohem chválihodnějšího, co více pomůže bojovat s hospodářskou krizí, aby to odvětví bylo celé zdravější. A je pravda, že poslanci Evropského i národních parlamentů jsou ve svém rozhodování samostatní. A jeden z řečníků řekl, že pokud to nebudeme regulovat my, tak to budou regulovat parlamenty členských států a dojde k tomu, že budeme mít vlastně 27 odlišných právních předpisů. A proto musíme my jako poslanci Evropského parlamentu vyvinout společné úsilí, společně vyřešit tuto situaci a zároveň koordinovat svou práci s parlamenty členských států, tak aby to bylo harmonické. A pan Barnier na jedné ze svých přednášek řekl, že je třeba toto řešit i na úrovni G20, aby se to stalo celosvětovou normou, která vyřeší tuto situaci na mezinárodní úrovni. Nevím, jak nakonec bude vypadat návrh pana eh, Karima, já ho mám velice rád, jak všichni víte, ale eh, jakožto stínový zpravodaj chci říci, že jsem koncepčně proti oligopolům a zvláště v tomto odvětví, a proti tak silným oligopolům, jako je známe z tohoto odvětví. A pokud to tam v tom textu nebude, tak já v tom smyslu eh, předložím pozměňovací návrhy. Uh, protože pokud to může mít úspěch v tak významné zemi, jako je Francie, tak to může mít úspěch v celé Evropě. Já už mm, jako poslanec Evropského parlamentu jsem mnohokrát zaznamenal, že taková změna může být důležitá. A opravdu zde je třeba rozbourat ten zhoubný a perverzní e, oligopol, který poškozuje hospodářství našich zemí. E, ta situace je teď velmi špatná. A to, ta situace, která vyhovuje Velké čtyřce, je pro zbytek hospodářství katastrofální. A pane předsedo, u vstupu do, u vchodu do sálu jsem obdržel dopis, který mě nejen překvapil, ale vlastně i potěšil. Je to dopis od druhé největší investiční firmy londýnské City, kterou tady asi také zastupuje paní Marel. My jsme do tohoto okamžiku eh, toho eh, vyslechli hodně o té velké čtyřce, eh, protože o těch se mluví ve všech kuloárech. Ale kromě toho, abychom naslouchali velké čtyřce a jejich zákazníkům, je třeba také naslouchat zástupcům jiných stran, právě třeba i prostřednictvím tohoto dopisu od BUST OBS, kde se hovoří o tom, že ta současná situace je katastrofální. Současný stav eh, odvětví je katastrofa a v dopisu se říká, vy poslanci s tím musíte něco udělat. A já za to děkuji investorům za tyto e, výzvy, protože vy nám také ukazujete určité světlo e, a je jasné, že tato, tento právní předpis má vzniknout i pro vás. Lobby musí být e, mimo tento parlament, nesmí na nás vyvíjet tlak. A pokud auditoři chtějí být nezávislí, jak, eh, tak stejně tak nezávislí musíme být i my, jakožto zástupci lidu. My budeme nezávisle rozhodovat a rozboříme tento oligopol v odvětví ještě letos v roce 2012. Děkuji. Děkuji vám. Paní Lichtenberger má slovo. kolega tady velmi vášnivě přednesl mnohé z toho, co já bych možná sformulovala trošku cyničtěji, ale mě toto odmítání kontroly a u těchto podniků trochu eh, mi to trochu mě to znervozňuje, protože si myslím, že je také na řadě, aby část této kontroly odváděly členské státy. Já se mluvám, že budu se za okamžik odejít, protože tady je několik paralelních zasedání výboru. Můj druhý výbor eh, také teď projednává důležitá témata. Ale pokud jste to ještě neřekli, tak mě zajímalo, jak si tu kontrolu vlastně představujete. To je moje první otázka. A druhá otázka, jaké mechanismy vidíte proti tomu, abych se zabránil vzniku velkých oligopolů, o kterých hovořil můj kolega, a aby se jejich eh, postavení minimálně relativizovalo? Paní Taj? Já bych chtěl něco říct k lobingu. Pan Brown nás minimálně k tomu vyzval, takže na to beru ohled. Pan Masy Stolten také zmiňoval, my jsme také pod masivním lobbyingovým tlakem té velké čtyřky. Přihlásili se i některé z těch menších auditorských společností. Jsou tady středně velké, ale i menší. Od všech už jsme něco slyšeli. Já jsem obdržela řadu různých eh, sdělení a dopisů. Jeden si pamatuju od eh, jednoho velmi malého auditora. Eh, na konce jsem se s tím, s jejich zástupcem i setkal, byl to, byla to jedna malá německá auditorská firma. A mám pocit, že ta velká čtyřka se k ním staví velmi pohrdavě. Nicméně teď v Německu probíhá do určité míry malá revoluce, protože tito malí a středně velcí auditoři se dali dohromady, vytvořili si vlastní asociaci nebo komoru a snaží se teď apelovat na dozorové orgány, na také dozorčí rady, snaží se a Prezident této asociace eh, je teď eh, také zván na různé důležité schůzky, tak a ta situace teď vypadá trošku jinak, než byla v minulosti. Teď ale ty, to hlavní, co jsem chtěl říci. Pro mě je to jedna z nejkomplikovanějších eh, témat, kterými se tady zabýváme. Já už jsem se věnoval celé řadě důležitých otázek. Já nevím, s kolika lidmi se vždycky člověk musí setkat. To je největší část mé práce tady v Evropském parlamentu. Nicméně pořád ještě nevím, jak mám ty všechny informace, které dostávám, zpracovat. A v podstatě slycháme to samé, co eh, eh, říkali naši hosté tady, třeba pan Ziegert, který říkal, regulace ano, ale neměl by to vést k nezamýšleným důsledkům. Paní Marel zase říkala, že investoři mají strach, že kvalita eh, bude ještě snížena v důsledku reform a pan Johnson například říkal, že nemá cenu přijímat eh, přijímat celou řadu eh, zbytečných podrobností, protože pak ztratíme pohled na ten celek. A i zástupce komise popisoval eh, různé nezamýšlené důsledky. Já například jsem notářka a dívám se na to ze svého pohledu. Myslím, že pro, auditoty, pro auditory je velmi obtížné uchránit si svou nezávislost, pokud má být podřízen tolika různým předpisům a regulacím, které kolikrát ani nejsou eh, konzistentní navzájem. Takže kolikrát ani neví, co všechno má splňovat. To, co si odnáším z toho slyšení, je to, že prakticky všichni říkali, že ten, ta desetiprocentní hranice není e, dobrá. To je minimálně jeden výsledek z tohoto slyšení. Co se týče eh, těch oligopolů, v Německu například máme problém, že i eh, veřejné instituce pověřují audity tu velkou čtyřku, přestože by si kolikrát mohli zvolit ty menší auditorské firmy. A my jsme měli pocit, že bychom ty oligopoly mohli narušit tím, že zavedeme povinnost, aby si je vybírali ve výběrovém řízení. Nicméně u těch velkých podniků nebo systémově velkých, například bank, je eh, platná otázka, jestli jsou toho vůbec eh, schopni. PVO je jedna eh, z těch velkých autorských firm a myslím, že ta odvádí celou řadu služeb, které, ke kterým nemají kapacity ty menší a teď těm společným auditům. Jak se mohou ti malí dostat vůbec na trh? A teď se to týká hlavně těch velkých eh, čtyř, kteří se brání, aby pronikli ti menší na trhu. Pokud ti malí nemohou vstupovat do výrobních řízení, tak ani nebudou mít kvalifikované pracovníky, kteří by měli zkušenost s takovými audity. Protože pokud by měli ti malí vstoupit na trh, tak by nejdříve museli odlákat zaměstnance z té velké čtyřky. A ta velká čtyřka se tomu bude bránit a navíc by to mohlo eh, omezit a oslabit, eh, protože kolikrát eh, si školíte své zaměstnance, investujete na nich spoustu peněz a potom se dostanou do situace, kdy je budou muset pustit eh, a právě vlastně díky těm zaměstnancům se jim podařilo vybudovat tyto své významné postavení. A mně se to těžko posuzuje, jestli je to spravedlivé. A jestli jim tak to můžeme politicky eh, nařídit. Takže se mi to těžko posuzuje. A největší problém pro mě je vyhodnotit si, co teď s tím a co udělat, aby to, co přijmeme, nakonec nemělo nezamýšlené negativní důsledky. ta škála těch opatření, které navrhuje komise, je tak velká, že mi to přijde zbytečně masivní, s tím souhlasím, eh, v tom souhlasím s ostatními, ale v konečném důsledku je pro mě velmi těžké se vyhodnotit, co vlastně z toho máme přijmout a co ne. Děkuji, teď paní Regner. Já mám jednu konkrétní otázku na paní Marl. Já jsem byla trochu překvapena, co jste říkala k tomu střídání auditorů z pohledu investorů, že by to považovali za negativní? My teď známe ty argumenty, víme, že jde o důvěru, jde znalost postupu a tak dále, ale já si dovedu představit, že právě investoři by přece měli mít zájem na tom, aby zabránili tomu omezenému eh, vidění těch zavedených auditorských firm a že by snad jejich zájmu bylo, aby došlo sem tam eh, nebo se sem tam seznámil i s nějakým jiným pohledem, který by nebyl tak eh, omezený. Pane eh, Karime, budete mít ještě nějaké otázky? Ne. Takže v tom případě zase předáme slovo našim odborníkům. Zazněly tady důležité otázky od paní eh, Lichtenberger, ta byla obecná asi na všechny, potom tady konkrétní otázka paní Regner, takže možná byste mohli nejprve zodpovědět otázku paní Regner a potom ty ostatní, které jsme slyšeli. Takže paní Marol jako první. Eh, um, thank you very much. Velice děkuji. Co se týče toho povinného střídání auditorů po šesti letech, tak já si myslím, že to bude nákladné a že to bude vlastně negativní. Po šesti letech třeba může dojít eh, k tomu, že ta firma bude provádět fúzi nebo nějakou velkou restrukturalizaci. A v té době zrovna by bylo velice nešťastné měnit zrovna v tu chvíli, v takovou důležitou chvíli auditora. a také je zbytečné měnit auditora, pokud by e, třeba jak ta firma, tak i investoři byli spokojeni s tou auditní firmou. To znamená, že my jsme proti tomu povinnému střídání. Um, jde e, spíše o to, aby zde bylo možná povinné výběrové řízení, dejme tomu třeba po deseti letech. Um, podle pravidla, buď tedy, aby ty firmy vybrali, eh, aby vypsali výběrové řízení, nebo aby vysvětlili, proč eh, to nechtějí. A investoři ve Spojeném království před několika lety hm, hovořili o významu těch eh, té čtyřky těch auditorů, té hlavní čtyřky těch auditorů. Děkuji nyní paní Lichtenberg. Eh, to otázka paní Lichtenberga se týkala těch auditních výborů. Auditní výbory by chtěli více konkurence. Podobně jako jiných služeb, my máme rádi konkurenci. Nicméně, když vyřadíte jednu z těch eh, velkých čtyř kvůli těm eh, povinným Eh, povinným pravidlům, tak eh, vlastně tím zúžíte konkurenci. Čem zbydou jenom tři. To je velmi praktická odpověď na vaši otázku. Ale když se zase na vás všechny podívám, tak prakticky všichni z vás používáte výrobky Apple. To je také skoro monopol. Já bych rád měl větší výběr, ale nemůžu změnit okolnosti ekonomického vývoje. OK. Žádné další otázky asi nemáme. Má ještě někdo eh, potřebu něco říct, Pan Johnson? Chce se vyjádřit k tomu, co říkal Andrew Brown o společných auditech. Ve všech 27 členských zemích již nyní existuje možnost si vybrat společné auditory. Nic nového to není v různých zemích a v různých podobách, to již existuje v Dánsku a Francii a další o tom přemýšlej. Některé ty návrhy pocházejí od lidí i mimo tuto oblast. To byly odpovědi na tu zelenou knihu a ty byly negativní. To, co máme teď před sebou, a jak říkám od začátku, já tady mluvím za celou naši profesi jako celek. A jeden z argumentů, které by bylo možné použít, je ten, že společné audity mají potenciál snížit konkurenci. Ale musíme si i uvědomit, že by se to vyžadovalo značné investice, aby to vůbec eh, možné bylo, ať už do lidských zdrojů nebo do zeměpisného eh, rozdělení a určitě to není nějaké ideální rychlé řešení. Vzhledem také k tomu času, který byste vyžadoval. Andrew Brand se také zmiňoval o sdílených auditech, že by určité části eh, velkého podniku eh, byly auditované menšími auditory. To s tím nemám moc zkušeností. a je možné, že by to mohlo ovlivnit kapacitu těch auditorských firm. Takže mechanismy máme pro už teď, ale bude se to vyžadovat určité investice. Ale nes to sebou určité příležitosti. Je potřeba to vyvážit, najít správnou rovnováhu mezi náklady a zisky. Děkuji. Na závěr eh, ještě dáme slovo panu Karimovi. Um, Děkuji. Já jsem velice pozorně naslouchal eh, všem eh, tvrzením, která jsem zaslechl, některé už jsem slyšel, některé ne. A mohu vám upřímně říci, že za 20 či více let, během níž působím v politice, je toto jedno z nejsložitějších témat, kterými jsem se zabýval. A to už i v tomto parlamentu jsem měl na starosti některá poměrně složitá témata. Ale celá tato diskuse mi trochu připomněla příběh, který jsem slyšela, když mi bylo zhruba sedm let. Tehdy mi řekli, že když chci eh, začít diskusi, tak je třeba pozvat na večeři dva účetní. A aby ta diskuse byla zajímavá, je třeba pozvat ještě právníky. A pokud to má být opravdu děsná zábava, tak je třeba eh, pozvat i politiky. Tak eh, vítejte v Evropském parlamentu tak to tady přesně vypadá. Ale co tady dělat s tímto návrhem? Především musíme si ujasnit, proč jsme tam, kde jsme. A pan Masip se tady vyjádřil velice ohnivě. Eh, o svých názorech, ale eh, také mohu říci panu Masipovi, že eh, za tu krátkou dobu, co se tím zabývám, za mnou nepřišel nikdo rozumný s argumentem, že by chtěl zachovat status quo. Všichni přicházejí s novými myšlenkami a v některých případech jsou to velice svěží myšlenky. Některé možná jsou až téměř šílené a nefungovaly by, ale některé ty nápady určitě můžeme proskoumat a zabývat se jimi. Pane předsedo, asi si vzpomenete, že když jsem na samém začátku naší výměny názorů dělal krátkou prezentaci, tak ještě jsem nechtěl předjímat, jak budu postupovat. Stále ještě eh, jsem ve fázi, kdy naslouchám všem, ať už se jedná o velké, malé, střední firmy, o lobbysty, zájmové skupiny, zástupce této profese. Prostě naslouchám všem, kteří by chtěli nějak přispět k tomuto procesu. Zajímá mě, co k tomu mohu říci. A Dosud všechny ty konverzace, které jsem vedl, byly takové, že eh, nikdo eh, že nemohu vyjádřit tedy eh, nějaké znepokojení množstvím těch příspěvků, které jsem, kterých se mi dostává. Budu určitě rád za další. Ale co považuji za zcela zásadní, je a to, čeho musíme dosáhnout. Především mi teď už je docela jasno v tom, že z hlediska veřejného zájmu, nebo že to, to hledisko veřejného zájmu je zde životně důležité. My jakožto poslanci musíme zajistit, že předložíme návrhy, které vyvolají důvěru těch, kteří se tohoto procesu účastní. Nemělo by tomu samozřejmě být naopak. A to platí pro všechny, nejen pro investory, kteří tady dnes byli zastoupeni. Je to mnohem rozsáhlejší. Já se budu snažit, abychom opravdu eh, postihli co největší část tohoto spektra. Chápu, proč eh, ta profese o to prokazuje velký zájem jednou ze zásadních otázek, kterou si klademe, je, jaká je vlastně úloha auditora. Myslím, že tady můžeme definovat zcela novou úlohu povolání auditora. A není tedy překvapivé, že o naši práci mají takový zájem. My při hledání odpovědi na tuto otázku musíme podle mého názoru si uvědomit, že se, nes, že se nesmíme snažit manipulovat s trhem. My musíme zajistit potřebnou kvalitu a nezávislost při výkonu této profese. Nebudu to nějak dále rozvíjet, Určitě mám mnoho nápadů, ale proberu je ještě se stínovými eh, zpravodaji, eh, jednotlivě s každým zvlášť, i dohromady, ale vždy zcela otevřeně a upřímně. Možná v průběhu procesu to budu diskutovat i s dalšími eh, zájmovými skupinami, ale první na řadě jsou místní noví zpravodajové. A závěrečná věc, kterou chci říct na základě některých komentářů, Eh, pane předsedo, musím říct, že na mě především zapůsobilo, jak se drželi toho časového eh, limitu. Nevím, jestli to, to je proto, že jsou jaksi zvyklí účtovat za minutu, ale eh, chtěl bych zdůraznit, že z mých zkušeností s tímto výborem mohu říci, že kolegové vždy vystupovali nestraně, nezávisle a zcela profesionálně. Možná máte nějaké zkušenosti takové, že máte potřebu připomenout tomto výboru jeho úlohu, ale chci vás ujistit, že mý kolegové i já eh, víme a uvědomujeme si, že musíme být vnímáni jako někdo, kdo rozhoduje skutečně nezávisle. A to samozřejmě vyžaduje i také velice otevřený přístup, otevřeného ducha a toho se vám od nás dostane. A myslím si, že i pan Vandera z komise eh, také eh, ukázal takový přístup, když řekl, že je připraven ke spolupráci. Já jakožto zpravodaj a myslím i všichni kolegové ve výboru eh, jsou připraveni eh, spolupracovat a prosím, abyste eh, vlastně vzali za své i tu nabídku pana Vadery z komise, který je otevřen dalším diskusím. Pane předsedo, já bych tedy svůj komentář asi tímto ukončil, protože teprve směřujeme eh, k té finální eh, podobě. Já nechci teď eh, tedy říct nějaký komentář, který by, třeba, který by mi za pár týdnů někdo hodil na hlavu a chci tedy si Ehm, využít eh, doby, kdy možná budu sedět někde na slunečné pláži na Blízkém východě, eh, že si prostuduji všechny ty materiály, které mám zatím k dispozici. Děkuji. Děkuji vám, děkuji všem odborníkům. Myslím, že eh, i když možná ten výsledek ještě není na obzoru, tak rozhodně naše diskuse pomalu postupuje. Myslím, že Pan zpravodaj má k dispozici dostatek času na všechny konzultace a rozhodně tomu výsledku ještě nejsme moc eh, blízko. Děkuji vám, my teď na minutu přerušíme, aby mohli naše hosté odejít a potom se vrátíme k našemu regulárnímu pořadu jednání. Wir machen jetzt Galo will, weil die gleich weg muss. mit blick auf die zeit würde ich jetzt gerne die sitzung fortsetzen. frau kollegin gallo hat weil sie zwingend. tak já bych navrhoval abychom pokračovali v našem programu paní gallo musí eh, velmi rychle pryč takže teď se budeme zabývat její zprávou. A potom ještě budeme mít menší prezentaci eh, paní Tajc a debatu o paní Tajc a potom ještě paní Rittenberger o zneužívání dětí. Takže nejprve paní eh, Galo. Prezident. Děkuji, pane předsedo. Jedná se o první výměnu názorů, o zprávě o provádění směrnice a o účincích směrnice o právu na obětný prodej. Co to tedy je? Eh, já to pro jistotu připomenu kolegům, kteří by to snad nevěděli. Právo na opětný prodej je nescizitelné právo autora na odměnu za původní dílo, výtvarné dílo, v případě, že dojde k opětnému prodeji tohoto díla. Směrnice harmonizuje různé způsoby provádění eh, tohoto práva, především pokud se jedná o eh, způsobilost a délku ochrany, která je až 70 let po smrti autora. Kategorie uměleckých děl, které tomuto podléhají, jsou také harmonizovány. Dále je harmonizován rozsah eh, působnosti, dále způsob ujednání mezi obchodníky, dále je tam uvedeno eh, procento eh, tohoto eh, poplatku autorovi z kupní ceny a pak tam je také minimální kupní cena, při níž toto právo vzniká. Určuje to členský stát, ale nesmí to překročit 3000 eur. Chtěla bych upřesnit, že čtyři členské státy měli přechodné období, během kterého nemuselo tuto směrnici provádět. Bylo to Rakousko, Irsko, Nizozemsko a především Spojené království, protože Londýn je pro trh s uměním velice důležitým místem. Zpráva Evropské komise, která byla zveřejněna 14. prosince 2011, se týká provádění směrnice o právu na opětný prodej a především se tam hovoří o dopadech na vnitřní trh a o vlivu zavedení tohoto práva v členských státech, které dříve toto právo neznaly. Vyplývá z toho, že pokud jde o prodej eh, děl živých autorů, nebo žijících autorů v aukcích, přineslo to miliardu eur v roce 2010 a Evropská unie představuje jednu třetinu eh, těchto tržeb. Komise konstatuje, že podíl trhu Unie v tomto segmentu se zvýšil z 37 snížil z 37% v roce 2500 na 30% v roce 2010, ale je to i e, důsledek především e, snížení objemu trhu ve Spojeném království. Pokud jde o prodej děl žijících umělců, kteří pocházejí z Evropské unie, tam došlo k zvýšení v roce 2002 to bylo 60 a v roce 2006 66 Komise odhaduje, že harmonizace e, tohoto práva neovlivnila e, příslušný segment trhu s uměním. Dále, prodej v aukci um, uměleckých děl během 70 let po smrti umělce představovala 3,5 miliardy euro v roce 2010. Evropská unie představuje eh, jednu třetinu z této částky. Pokud zde se ten podíl ve srovnání s konkurencí zmenšuje, je to dáno opět specifickou situací ve Spojeném království. Pokud jde o způsob eh, uplatňování tohoto práva na pětný prodej ve většině eh, členských států je to eh, řešeno prostřednictvím kolektivní správy práv, to znamená, jsou tam určité poplatky nějaké organizaci a podle tedy společností pro správ, kolektivní správu mm, práv eh, bývá tento poplatek 10 až 20 z mm, prodejní ceny. Já ve své zprávě se chci soustředit především na následující body. Celosvětový trh zaznamenává fluktuace následujícího typu, to musím říct si nejdříve. Výrazné zvýšení podílu Číny na trhu, která dnes představuje 23 na trhu, zatímco v roce 2006 to bylo jenom 6%. Dále dominantní postavení USA 34% na trhu a pochopitelně snížení podílu Evropy. Teď tedy se dostávám k tomu, co jsem chtěla říci. V té své zprávě bych se chtěla zaměřit na všechny faktory, které podporují evropský trh s uměním tak, aby se zastavila určitá eroze na trhu a aby Evropa získala zpět dominantní eh, postavení na celosvětové mm, scéně. Eh, samozřejmě se těším na příspěvky kolegů, chci konzultovat všechny zúčastněné strany a chci také přihlédnout k dalším faktorům, které by mohly tento trh ovlivnit. A již nyní mohu říci, že se budu soustředit na následující velice zajímavé body. Jednak kaskádové eh, účinky nebo dominový efekt. Je třeba si uvědomit, že to nefunguje jako u DPH. To znamená, že to, že je třeba platit poplatek z každé transakce, eh, vedou ke kumulačnímu účinku u uměleckých děl, které jsou prodávány eh, po několikáté. Dále, pokud jde o sazby eh, pro jednotlivé části kupní ceny, tak jak je to definováno v článku 4 směrnice. Dále je pochopitelně třeba zkoumat právu eh, těch práv a poplatků, které s tím souvisí. A poslední věc, to je účelnost případného omezení těchto práv pouze na prodej děl žijících umělců, protože i o tom se diskutuje. Eh, na závěr mohu říci, že návrh zprávy chci předložit v květnu a vyzývám tedy eh, kolegy, aby mi poslali své příspěvky co nejdříve. Děkuji. Já vám děkuji, paní Galo. Nikdo se o slovo nepřihlásil. chci jenom připomenout, že po roce 1999 eh, eh, že jsme v roce 99 přijali tu příslušnou směrnici, ta stopla platnost 2001 a smysl tehdy toho bylo, aby Eh, abychom pomohli chudým umělcům, protože se tak říkalo, že eh, chudí umělce za svých mladých let eh, vytvořili umění a potom stoupá hodnota a vlastně oni z toho nic nemají a přitom na tom vydělává sářaře těch prostředníků nebo těch, kteří to jejich rané umění odkoupili tehdy na začátku jejich kariéry. Výsledek, když se podíváme na statistiky, je ten, že jsme jim moc nepomohli, protože umělci z toho nic neměli. Procentuálně ten jejich užitek je eh, minimální. Před, možná, že z toho eh, mají profit eh, dědicové a, a další, a, takže se myslím, tady vůbec má nějaký smysl. A další argument, když jsme to tehdy přijímali, když jsme vytvářeli ty přechod, ta přechodná období pro ty čtyři státy, které eh, se na tom nepodílely eh, a které nám tehdy tvrdili, že eh, říkali, že určitě to začalo napodovat i jiné země, ale k tomu nedošlo. I to byl takový výstřel do prázdna. Jo. Takže upřímně řečeno se musím ptát na smysluplnosti celé směrnice. Jak už říkala paní Gala, možná bychom se měli omezit pouze na nějaké poplatky pro žijící eh, umělce, protože jinak jim asi nějak výrazně neprospějeme. Tolik jsem chtěl říci. Eh, vzpomínám si na tu eh, debatu, kterou já si ještě relativně dobře pamatuji. Vím, o co nám tehdy šlo. Já jsem hlasoval tehdy pro, ale teď jsem nedávno se býval tím, jestli to celé k něčemu vedlo. A ale to není moje definitivní stanovisko, takže nikdo další se o slovo nehlásí, tím pádem můžeme ukončit tento bod a teď se dostáváme k společné debatě. Komise si ještě převzít slovo? Ne, doufám, že ne. A teď se dostáváme ke společné rozpravě, je to umluva o únosech. Nevím, jestli paní Lichtenberger k tomu bude chtít eh, říct něco na úvod, nebo dáme hned slovo paní Tajc. Paní Lichtenberger, děkuji. Já jsem velmi ráda, že tady mezi námi máme profesorku Tajc, která je nám tím pádem k dispozici. Je, jde o téma, které možná na první pohled může být trochu abstraktní, ale ty jednotlivé případy, se kterými se můžeme seznámit, eh, jsou velmi často dramatické, protože Jde o únosy dětí nebo odebrání dětí, jejich eh, eh, přesun do zahraničí a já si myslím, že by bylo dobře si udělat eh, malý přehled o situaci a například si uvědomit, co nám poskytuje Hářská konference a k čemu povede, povede to přistoupení těch některých zemí, o kterém teď bude řeč. Děkuji vám za úvod. Teď paní profesorka Tajc. Děkuji. Dobrý den, velice děkuji za příležitost eh, vystoupit zde eh, a eh, jménem Hákské konference o mezinárodním právu soukromém budu hovořit o umluvě o únosech z roku 1980 a o nedávných přistoupeních k této smlouvě. Nejprve pohovořím o té umluvě, jak funguje, poté pohovořím o tom, jak je to s přistoupením k této umluvě, také pohovořím o těch nedávných přistoupeních k umluvě a také o určité technické pomoci nebo zaškolování, které se týká přistoupení k umluvě. Za prvé chci pohovořit o umluvě, aby jsme si všichni uvědomili její význam v mezinárodním kontextu. Počet mezinárodních únosů dětí se stále zvyšuje, souvisí to i se sesílením mezinárodních cest, eh, také s různým eh, manželstvími, se smíšenými manželstvími a také se s navyšováním rozpočtu při unosu dětí to má e, závažné následky jak na, děti, na dítěti, tak i na tom rodiči, od kterého je e, uneseno. Dítě je vytrženo z toho svého přirozeného prostředí a vlastně uměle zasazeno do jiného systému. Tam může být jiný sociální, kulturní, právní i jazykový systém. Plus také je zde ještě ta fyzická vzdálenost od rodiny, e, čili Celkově jde o velké problémy, pokud chceme navrátit toto dítě, které bylo uneseno do jiné země. Máme zde v rámci této umluvy e, systém dohody mezi jednotlivými zeměmi, aby došlo k návratu dítěte do země obvyklého původu. Umluva například stanovuje e, jsou vlastně spolupráci mezi správními orgány, e, které usilují o návrat dítěte do místa Eh, rozumné, eh, do místa trvalého bydliště. Účelem této umluvy je chránit dítě před škodlivými následky přeshraničních únosů a také usilovat o jeho navrácení. Máme zde umluva zejména zaručuje, že veškeré um, veškeré eh, soudní příkazy, které se týkají eh, například eh, poručnictví a tak dále, stanovuje soud, který je příslušný pro místo obvyklého bydliště dítěte. Pak jsou zde určité základní principy této umluvy. Je zde také příkaz k návratu, který by měl zachovat status quo, který fungoval předtím, než došlo k protiprávnímu přemístění dítěte a také rodič, který protiprávně eh, odvezl dítě, musí vlastně, mm, ten nesmí činit další kroky. Eh, mohou, eh, rodič musí mm, dokázat, že dítě má bydliště v jiném státu, že vlastně došlo k porušení opatrovnických práv a že žadatel vykonával svá práva v době, kdy došlo k únosu dítěte. Hovořila jsem o spolupráci s ústředními orgány. Tato spolupráce je právě zásadní pro fungování umluvy a je to také důležité pro praktické provádění. Ústřední orgány v každé zemi poskytují pomoc při vyhledání dítěte, snaží se také zaručit dobrovolný návrat nebo nějaké přátelské, smírné řešení. Chtějí zabránit tomu, aby docházelo k dalšímu poškození té oběti a chtějí také při, pomoci se všemi administrativními věcmi, které, mají, které souvisejí s bezpečným návratem dítěte. Dále Nyní chci pohovořit o přistoupení k umluvě. Je zde článek 38, který popisuje e, přistoupení k umluvě. Hovoří o tom, že každá země, která chce nově přistoupit, musí konsultovat e, své, um, své předpisy a uh, přistoupení uh, k umluvě platí pouze mezi tou novou stranou a mezi stranami, které souhlasí s tím přistoupením této země. To znamená, je zde nutné, aby země, které jsou již stranou umluvy, aby souhlasily s tím nově přistoupivším státem. Eh, a pak je zde ještě datum nabití účinnosti, to je první den eh, po eh, v následujícího kalendářního měsíce po přistoupení k smlouvy. To znamená, pokud se podíváte na naši webovou stránku, tak tam naleznete seznam eh, stran umluvy. Můžete se podívat třeba na Ruskou federaci. Kliknete na A, co by přistoupení, accession a uvidíte tam seznam zemí, které souhlasí s přistoupením Ruské federace a od kdy. Eh, je tam celkem 11 zemí, které souhlasily s eh, přistoupením Ruské federace ale zatím je to učené pouze e, vlastně mezi Ruskem a osmi zeměmi a ty další země už s tím souhlasily, ale zatím vlastně to ještě nenabylo, učeno, nenabylo účinnosti, protože tam je e, ještě určitá doba, než tedy dojde k nabití účinnosti. Ehm, ten postup je jiný než u umluvy o právech dítěte z roku 1996 v souvislosti s tou umlovou o ochraně dítěte z roku 1996 chceme říci, že doufáme, že eh, rozhodnutí rady z roku 2010 bude plně provedeno v co nejbližší příležitosti. Dále, co se týče umluvy z, 19, z roku 1980, tak eh, jednotlivé země mají jednotlivé přístupy. Máme zde prováděcí předpisy, Eh, zde budu citovat, pouze menšina zemí ehm, země tedy musí souhlasit s povinnostmi, které souvisí s přistoupením. Velká většina stávajících zemí nyní provádí určité šetření předtím, než souhlasí s přistoupením dalších zemí. Chtěli bychom ještě zjišťovat další informace, jak je to s jednotlivými členskými zeměmi, s tím zda souhlasí s přistoupením dalších zemí. Připravili jsme také zvláštní eh, eh, dotazník pro 2011, tam byly dvě otázky. Za prvé, eh, jak, jak, se váš, jak se vaše země staví k přistoupení dalších zemí a za druhé, jak eh, zjišťujete nebo jak, jak se rozhodujete, že země, která žádá o přistoupení, splňuje podmínky pro přistoupení k této umluvě? Na tu ten dotazník odpovědělo asi 40 zemí a ty informace jsou k dispozici na našich webových stránkách, které se týkají umluvy z roku 1980. Abychom urychlili celé této řízení tím, že všem zemím poskytneme více informací, podporujeme to, aby nové země vyplnily tento dotazník, který se týká například, zda mají dobrou, dobré prováděcí předpisy, jaké organizace budou mít na starost vyhledávání dítěte, informace o jejich soudních postupech, o výkonu soudních rozhodnutí, o ústředních orgánech a tak dále. Tyto odpovědi na dotazník jsou poté dány na naše internetové stránky a ostatní země eh, mohou ty informace využít při svém rozhodování. Teď je to třeba ohledně Singapuru, Andoře, eh, Rusko zatím ještě tento dotazník nedokončilo ještě eh, o nedávné situaci. Já jsem také sebou přinesla, nebo máme také k dispozici různé informace, které naleznete na webu. Eh, Rusko, Gabon, Guinea, Singapur a, Singapur a Andora, to jsou země, které v loňském roce přistoupily k umluvě. Gvinea, s Gvineou je to vlastně celkem 87 stran umluvy. Maroko, Seychely, Albánie, ty, vlastně tam se to teď připravuje. A pokud, eh, jak, nebo jak víme, jak z neformálních konzultací, tak z oficiálních eh, oznámení, tak víme, že i další země už eh, se připravují ratifikace, třeba Japonsko, Korea, Indie, možná také Filipíny. Země, které přemýšlejí o přistoupení k této úmluvě, také je, jsou zde rozdílné eh, úrovně v provádění předpisů. Je také důležité pomoci těmto země, zemím eh, v poradenství, ve školení, jak před přistoupením, tak po přistoupení. A celkově by to mělo vést k lepším řešením únosů dětí. Eh, Hákská konference o mezinárodním právu soukromém v tom pomáhá, nabízí asistenci, nicméně tu asistenci nabízí i eh, jiné země nebo různé organizace. Například podporujeme to, aby země zahájily eh, twinningové projekty se zeměmi, které již třeba provedly příslušné ehm, postupy Dále je se také e, otázka smluv mezi EU a Ruskem. Před dvěma týdny jsem navštívila Rusko na konferenci, která se týkala právě této umluvy. Zaštěťovala to Evropská unie a také úřad prezidenta Ruské federace. Máme také několik e, příruček osvědčených postupů. Máme zde i například asistenty, která se týká postupu těch ústředních postupů. A také zde máme například pokyny, které se týkají mediace a e, jsme velice rádi, že Evropská komise se nyní rozhodla vydat tento, tyto pokyny o mediaci, že se rozhodla přeložit do všech jazyků a rozšířit je. Země také přistupují k této úmluvě s různými očekáváními. Zatím ještě ne všechny země, které přistoupily k úmluvě, již také zavedly do praxe všechny postupy. To znamená, že měla byste existovat určitá struktura spolupráce. Například jsou zde ústřední ehm, systémy v Rusku, je zde ministerstvo pro školství. Ministerstvo školství v Rusku bylo tedy ehm, ehm, jmenováno, co by ten ústřední orgán Nicméně zatím tam ještě vlastně nefunguje žádná struktura spolupráce s jinými zeměmi. Velice se těším na vaše aktivní zapojení do této práce. Hakská konference je takovým, takovou globální platformou, kde vlastně Evropská unie také eh, spolupracuje se třetími zeměmi. Já vám děkuji a těším se na vaše případné dotazy. My vám děkujeme. Jsou nějaké otázky? profesor e, Já vám děkuji paní profesorko za ty informace, které jste nám tady dala. Myslím, že ta jediný důvod ke spokojenosti je to, že menší země přistupují také k této umluvě, což znamená, že nám to umožňuje více chránit práva unesených dětí tím pádem je větší šance, že se jim poda- že se podaří vrátit do normálního života. Ale jedna otázka, kterou bych vám chtěl položit, je následující. Když nějaká země přistoupí k této úmluvě, ale ještě nesplňuje veškeré povinnosti, například povinnost vytvořit ten centrální orgán, který by eh, měl eh, řešit všechny tyto případy, tak eh, ten systém pořád může fungovat v souladu s tou umluvou. A další otázka. Ověřujete podle Hakské úmluvy aktivity všech signatářů? Jestli tedy všechny státy splní všechny své povinnosti, které vyplývají z úmluvy? Jako zpravodajka eh, Evropského parlamentu pro Háskou konferenci bych vám i já chtěla poděkovat. Mám podobnou otázku jako pan Cvívka. Nedávno mm, Evropský soudní dvůr vynesl rozsudek o tom obvyklém bydlišti dítěte. A já bych se chtěla, co si o tom myslíte, jestli například někdy to není, jestli to je někdy nevyvážené. <clears throat> Například, že když jeden členský stát a vlastně v těchto případech rozhoduje vždycky ve prospěch svých státních příslušníků. tam se proto, že jsem dostala několik e-mailů týkajících se francouzských a německých rodičů a unosů dětí, kde eh, německé soudy rozhodovaly o to, kam ty děti patří a v důsledku toho bylo podáno několik žalob na Německo, protože německé soudy v naprosté většině případů potom přisuzovaly děti německým matkám nebo německým otcům. A asi se tedy eh, nechovali přímo neutrálně. Co se s tím potom dělá? Jaký postup eh, se používá v takovém případě, kdy se rozhoduje takto nevyvážně? Ano, určitě, já o tom také vím, že jsou eh, soudci, kteří ignorují tato společná pravidla. Paní Lichtenberg, chcete něco říct? Ne, tak dáme slovo rovnou paní profesorce. Děkuji vám eh, za všechny vaše otázky. Co se týče plnění těch povinností a monitorování eh, souladu s úmluvou, to se posuzuje velmi obtížně. My na to máme zvláštní Eh, výbor, který každé 4-5 let se zabývá praktickou aplikací umluvy. A jedna z otázek, která byla vznesena, byla, jestli bychom neměli ten eh, monitorovací mechanismus posílit. A nejde jenom o monitorování, je o, jde o zajištění souladu. A bylo rozhodnuto, že stálý výbor by se tím zabývat neměl, že by to měli mezi sebou řešit členské státy. Vzhledem tomu, že mají různé přístupy, například jedna smluvní strana, jeden členský stát publikuje každý rok eh, seznam těch států, které eh, nesplnili všechny požadavky. Stálý výbor dostává řadu žádostí od jednotlivců. Velmi často jsou to smutné případy. Často vám někdo napíše, že jejich dítě bylo uneseno. Jednou se také k nám dostavila přímo matka, která o své dítě přišla. Tam, kde se opakují stejné problémy, například u těch centrálních úřadů, tak Eh, jim píšeme a snažíme se jim vysvětlit, eh, co je obsaženo v našem, naší příručce eh, správné praxe, ale moc toho víc dělat nemůžeme. Jedna věc, na které teď pracujeme, je konsistentnost aplikace. Máme databázi, která se říká Incadet, která obsahuje více než tisíc případů z různých zemí. tak, aby soudy v různých zemích a ty centrální orgány se mohly seznámit s jednotlivými případy a mohly zajistit konsistentní aplikaci umluvy. Dále máme mezinárodní síť hákských eh, soudců, kdy každá země určí jednoho nebo více soudců, kteří potom jsou navzájem v kontaktu. A to jak interně, aby pomohli ostatním soudcům eh, projednávat případy, ale také jde o poskytování pomoci těm soudcům, kteří se s podrobnostmi v umluvě eh, až tak nevyznají. A nebo ti soudci komunikují s ostatními soudci v rámci sítě. V Německu například eh, jsou takový soudci dva. I tam se tyto případy řeší centrálně, takže Podobně jako jinde, i tady jde o zajištění konzistentnosti. Jinak ehm, se těžko posuzuje ten soulad. Ehm, samo o sobě to, jestli se dítě navrátí nebo ne, není eh, nějaké měřítko, protože jde o správný výklad toho, jestli dítě má být vráceno nebo ne. My v každém případě usilujeme o smírné vyrovnání, protože ty případy jsou potom nejúspěšnější a čím dál tím více klademe důraz na mediaci v tomto kontextu. Děkuji vám. Teď paní Lichtenberg. Jedna věc, kterou si musíme vyjasnit, je, že tento mezinárodní právní kontext eh, nám vlastně nedává jinou možnost, než se snažit vypracovat jakýsi koncensus v té eh, praxi. Eh, možná to zní banálně, ale myslím, že je tady víc států, jak tady říkala kolegyně Tain, že pořád existují státy, které se neustále snaží porušovat eh, ty zásady v úmluvě a že dávají přednost svým eh, státním příslušníkům. Máme mnohem méně možností chránit eh, blahobyt dítěte, než bychom asi chtěli. To je evidentní. Nicméně z mého pohledu, a já jsem dlouho řešil tyto otázky v souvislosti s Ruskem, také s Marokem a přemýšlel jsem o tom dlouze, je lepší mít tyto mechanizmy, než, tyto mechanizmy než vůbec žádné. Protože minimálně máme nějaký základ pro jednání a pro to, jak se snažit situaci zlepšit. je evidentní, že konkrétně to jednotlivcům eh, neprospěje, když přistupují nové státy, ale je to součást dlouhého a náročného procesu. Nejdůležitější je ten monitoring, o tom tady byla řeč, abych to ještě ráda posílala. Zajímalo by mě, jestli k tomu jsou různé přístupy. Jestli například to zveřejňování podrobných eh, hodnocení praxe některých států vedlo ke zlepšení situace tam, kde možná není naprostý soulad eh, s umluvou. Prosím, paní profesorka, máte slovo? Ano, eine Frage von Frau Lichtenberg. Paní Lichtenberger měla teď otázku. Um, we do man- no, děkuji. Já chci říci, že do, alespoň do určité míry provádíme monitorování. Hovořila jsem o tom, že samot- že, že samotné země hovoří o tom, že mají s některými konkrétními zeměmi opakované problémy. Snažíme se přeskoumat eh, situaci nebo poskytnout asistenci těm konkrétním zemím, ale nejsme v takové pozici, abychom eh, mohli něco vymáhat. Máme zde zvláštní výbor, zvláštní komisi kde dochází k diskusi mezi těmi jednotlivými zeměmi. Například došlo k neschodě ohledně třeba výkladu některých ustanovení nebo některých soudních rozhodnutí. V červnu 2001 například se o tom hovořilo, kdy jeden členský stát vyjádřil obavy ohledně přístupu Také existuje určitý eh, přehled, který vypracoval profesor Nigel Lowe. Tento přehled ukazuje eh, seznam případů a procenta, je to asi z roku 2008, procentuální rozložení podle jednotlivých eh, zemí. My nemáme dostatečné pravomoci, ale alespoň existuje struktura pro mezinárodní spolupráci a také takový ten vzájemný tlak, peer pressure. A to bych chtěla zúraznit, protože většina lidí si je třeba vědoma toho, že Japonsko zatím neratifikovalo tuto úmluvu. Ale existuje už dost velký tlak na Japonsko ze strany mnoha eh, zemí, mnoha stran eh, této umluvy a Japonsko už se, už je na té cestě k ratifikaci, snad k tomu dojde letos. Japonsko věnovalo hodně času na to, aby spolupracovalo, eh, aby vlastně navštěvovalo ty ostatní země, aby spolupracovalo s těmi ústředními orgány. Vím, že eh, tam byla spolupráce s Německem, s Ruskem. Vím, že například německé ústřední orgány třeba přímo spolupracují už s ruskými orgány. Takže ten vzájemný tlak, peer pressure, to je velice mm, významná páka. A <clears throat> to je ale asi všechno, co tak může Hákská konference dělat. Protože zatím se neexistuje nějaký ekvivalent třeba Evropského soudního dvora pro tento obor. Děkuji. Děkuji, myslím, že můžeme ukončit tu diskusi. Lhůta eh, je dru- pro předkládání pozměňovacích návrhů je 2. dubna. Teď se dostáváme k eh, bodu 47, k tomu tady máme nějaký eh, materiál. Potom Eh, různé, k tomu nic nemáme. Příští zasedání je 25. dubna a tím jsme si odpracovali všechno, co jsme dneska odpracovat měli a tím končíme naše zasedání.